budeme jednat o sedmi návrzích usnesení o Azerbajdžánu a o svobodě vyjadřování. Nejprve bude hovořit pan Provera za navrhovatele na dvě minuty. Grazie, presidente. L'Europa Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. V rámci evropské politiky sousedství se účastní několik sousedních států Evropské unie, mezi nimi také Azerbajdžán a jde o to, jak upravit spolupráci v těchto zemích, jak tam podpořit demokratický vývoj. Samozřejmě v závislosti na podmínkách, které panují v jednotlivých zemích. Je to poměrně inteligentní strategie. A proto si myslím, že je trochu paradoxní, že nyní budeme hovořit o postavení dvou blogerů, kteří byli postaveni před soud. A to proto, a souvisí to také s situací v jiných zemích, například na Filipínách, ale v případě Azerbajdžánu to je něco, co je velmi eh, zvláštní v kontextu eh, politiky sousedství. Měli bychom, možná, že to znamená, že vláda v Baku chce zaujmout eh, přísnější postoj vůči Evropské unie a možná to vedlo vládu k obvinění těchto dvou blogerů a mohlo by to mít velký vliv na naše vztahy. My jsme se rozhodli, že nebudeme jednat o usnesení týkající se paní Hajderové, abychom nestížili diplomatická jednání, která právě probíhají, což je všechno trochu v rozporu s tím, že teď diskutujeme o Azerbajdžánu. A vzhledem tomu, že toto je země, která se účastní politiky sousedství. Děkuji za navratu dále na řadě paní Geringer de Edinburgh. Děkuji, paní. Děkuji, pane předsedo. 11. listopadu tohoto roku Evropa slavila výročí konce první světové války. Zatímco v Azerbajdžanu mezi tím novináře, kteří se odvážili psát pravdu o korupci a nezaměstnanosti v této zemi, odsoudili na několik let do e, vězení. Oficiálně to bylo na základě vytržnictví a lehkého blížení na zdraví. Podle Freedom House Azerbajdžan není volná svobodná země. Reportéři bez hranic říkají, že Azerbajdžán je na 146. ze 157 zemí z pohledu svobody projevu. Analyst Intelligence Unit říká opět něco velmi negativního o těchto svobodách. A kromě toho vláda Azerbajdžánu odmítla prodloužit koncese BBC, Radio Svobodná, BBC a Radio Svobodná Evropa. Na druhou stranu se uvědomme, že Baku se účastní v rámci politiky sousedství a proto bychom měli na ně v této oblasti více tlačit. A stojím o to, abychom se za, zastavili, a, za, abychom se postavili za bezpodmínečné propuštění těchto dvou blogerů. Děkuji paní kolegyně de Edinburgh. Na dvě a půl minuty dostane slovo další navrtelka paní Šáke. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Azerbajdžan podepsal celou řadu partnerských dohod s Evropskou unii, účastní se politiky sousedství, jakož je východního partnerství. E, to jsou věci, které se nestaví pouze na obchod, ale souvisí to také s dodržováním demokratických pravidel, svobody vyjadřování a právního státu. To všechno je ale nyní ohroženo e, režimem, který tam v současnosti vládne. Dnes se bavíme o dvou e, novinářích, kteří byli předmětem potlačování občanské společnosti a svobody tisku. A jde to na drámec případu dvou blogerů, jak se o tom někdy hovoří. Těto dva novináři použili nová média pro svou práci, nicméně my v podstatě ani nevíme, proč jsou ve vězení, protože důkazy, které by eh, vyhovovaly mezinárodním měřítkům, eh, předloženy nebyly. Pokud eh, chce azerbajdžská vláda dodržovat eh, zásady, které podepsala v různých dohodách s Evropskou unii, tak eh, nemůže být považována za důvěryvěhodné partnera, a to ani v obchodní oblasti. Toto usnesení vyzývá azerbajdžanskou vládu k tomu, aby dodržela své sliby a aby se rozhodla budovat svou legitimnost v mezinárodních stazích tím, že svým občanům Eh, přizná demokratická a občanská práva a bude respektovat vládu zákona. Včera jsme udělili Sacharovu cenu aktivistům za lidská práva v Rusku a pan Kovaljov, jeden z těchto oceněných, eh, říkal, že je důležité bojovat za svobodu myšlení a svoboda myšlení se, eh, tu je možné vyjádřit, když je garantována svoboda vyjadřování. A to zejména, když eh, lidé hovoří eh, o myšlenkách, které jsou eh, protikladu k tomu, co říká jejich vláda. Děkuji vám, paní Šáke, a nyní je na řadě také za navrhovatelky usnesení paní Lunáček. Děkuji, pane předsedo. Moje předřečnice již uvedly několik podrobností k tomuto usnesení. V první řadě ta příčina k tomuto usnesení byl případ z července 2009 Emi Mille a Hadžan Hadžezide byli eh, zatčeny v jedné restauraci nebyl na ně, na ně byl spáchán útok v restauraci, oni sami šli eh, oznámit tento útok na policii a tam byli sami zatčeni. To, byla, to byl tady případ, který zbudil velkou pozornost eh, mezinárodních organizací, protože ty jejich soud označili za eh, nepřípustný. Například nebylo ukázáno video, které bylo natočeno v té restauraci, kde k tomu útoku došlo, kde bylo jasné, že oni nebyli původci tohoto útoku. A z toho jasně vyplývá, že toto odsouzení neodpovídá kritériím právního státu. A já velmi doufám, že v druhém projednávání u soudu všechny tyto důkazy budou předloženy. Jsem také velmi ráda, že se nám podařilo připravit eh, usnesení takřka všech politických skupin eh, s jednou výjimkou a toho velmi lituji a myslím, že bychom měli eh, také eh, nechat prostor diplomatickým kanálům, aby se pokusili celou situaci vyřešit. Eh, panu Poverovi bych chtěla říci, že potřeba bychom se jasně vyjádřili. Lidská práva jsou naprostým základem a paní Šáke to tady jasně prohlásila. Včera jsme udělili Sacharovu cenu a já si myslím, že je potřeba, abychom se vyjadřovali na obranu Eh, těchto práv eh, na všech místech světa. Prezident Alijev eh, sám hovořil o tom, že stát musí chránit práva novinářů a já si myslím, že na čase mu to připomenout a doufám, že se podaří přijmout tento návrh a že se to projeví také při jednání o partnerské dohodě mezi Evropskou unii a Azerbajdžanem. Děkuji paní kolegyni Lunáček a jako další je na řadě také za nabraté na dvě a půl minuty pan kolega Higgins. Micro, please. Ano, Já vítám tu, to, že se tolik pozornosti věnuje tomuto skutečně eh, do očí bícímu případu potírání lidských práv. Eh, desítky novinářů eh, byli již začeni, eh, mnozí z nich dokonce zaplatili svým životem. Musíme si uvědomit, že prezident Alieva se páchá všechno toto bezpráví. Kromě toho se jedná o režim, který trpí obrovskou korupcí, korupcí, která vládne v této zemi. To všechno souvisí pochopitelně nejvíce s odvětvím ropným Eh, přitom ninety ázerbájdžánského obyvatelstva žije v, eh, v obrovské nouzi a chudobě a nemají vůbec nic ze všech těch bohatých zdrojů této země. Eh, jak je známo, nadnárodní společnosti i tady používají své pokrytectví, spolupracují s tímto režimem, tak aby jim umožnil s nimi dále obchodovat a aby z toho měli maximální zisky při Eh, využívání eh, přírodních zdrojů, které vlastně patří lidu azerbajdžanu. Myslím si, že západní vlády by si měly položit otázku, proč eh, není používána ropa k tomu, aby změnila a zlepšila život Azerbajdžánců a nejen proto, aby z toho získávali zisky společnosti. Je potřeba odsoudit jakékoliv projevy ze strany novinářů, kteří upozorňují na všechny tyto věci. Eh, eh, chtěl bych také využít této příležitosti využít k tomu, abych řekl, že i v Dánsku došlo k obrovskému eh, obrovským represivním opatřením ze strany dánské policie, přičemž se jednalo o protestanty, kteří, pardon, o lidi protestující na ulicích naprosto mírumilovně. milovně Někteří těchto lidí byli eh, vlastně i eh, zadrženi bezdůvodně a myslím, že to, co zde diskutujeme o situaci v Azerbajdžánu, se musí týkat i našich členských států. Děkuji panu Higginsovi. Teď eh, pan kolega Legutko, dvě minuty. Pane, Pane předsedo, za kritiku vlády, která byla mimochodem velmi delikátní, delikátní, byli v Azerbajdžanu dva lidé posláni na mnoho let do vězení. Co to znamená? Znamená to to, že v této zemi neexistuje fungující právní řád a že se ani nesnaží o to, aby vznikl. Je tam autoritářský systém, který ingeruje do stále širších oblastí politického života. Jakýkoliv disent je trestán. Otázka je, co s tím můžeme udělat my. V každém případě bychom měli intervenovat, jakmile dojde ke konkrétním kauzám porušování práva a spravedlnosti, což děláme. A velmi často takovéto intervence byly úspěšné. Daleko těžší je si vyžadovat a vynucovat institucionální změny. V této oblasti zatím Evropská unie nebyla dostatečně úspěšná. A to částečně proto, že myslím, že ukazujeme příliš mnoho pochopení vůči jedním tyranům a, a velmi silně kritizujeme na druhou stranu jiné, což už tady zmínili konec konců zástupci organizace Memorial, a to několikrát. Myslím si, že máme částečně problémy kvůli tomu, že přechod k demokracii je pro autoritářský systém velmi složitý a navíc si vyžaduje mnoho let. Je to možná pesimistický závěr, ale rád bych skončil tím, že si myslím, že přesto všechno bychom neměli přestávat se snažit a měli bychom se důsledně snažit kritizovat takovéto případy útlaku. Děkuji vám, pane Legutko, a jako poslední z autorů má slovo pan kolega Kelam. Děkuji. Pane předsedo, na začátku letošního roku Evropská unie vydala prohlášení o svobodě sdělovacích prostředků v, Azerba, v Azerbajdžánu. Velice eh, lituji toho, že poté, co skutečně došlo k projevu eh, svobody vyjadřování, eh, Eh, jsme neměli k tomu žádnou zpětnou vazbu. Proto, si, proto je potřeba, aby Evropský parlament k tomu eh, zaujal stanovisko. Eh, jedná se zřejmě o poslední usnesení, které budeme přijímat v roce 2009. Hlavní obava naší skupiny EPP, a jsem rád, že i ostatní politické skupiny sdílejí náš názor, to obava nám dělá zhoršující se situace v této zemi. Ehm, novináři jsou zastrašováni, eh, tady opoziční novináři a to je věc, která, nás má, která je skutečně alarmující. Vyzýváme eh, azerbajdžanskou vládu, aby okamžitě propustila tyto dva novináře, aby, aby také propust, aby propustila všechny novináře a také ty dva blogery. Nedávné rozhodnutí azerbajdžanského Eh, azerbajdžanské vlády zrušit eh, FM vlny, jako je například jako je vlnový, vlnové pásmo, které používá BBC, eh, Svobodná Evropa a tak dále, je potřeba také odsoudit. To jsou vlastně jediné nezávislé zdroje informací pro lid Azerbajdžánu. Proto bych se chtěl obrátit na kolegy, aby se mnou souhlasi, odsouhlasili pozměňovací návrh kde eh, bychom měli říct nejen, že eh, litujeme toho, co se tam stalo, ale že vyzýváme azerbajdžanskou vládu, aby okamžitě eh, změnila svůj názor a aby se postarala o nápravu. Co se musíme pochopitelně uh, Eh, si uvědomit, že robustní eh, občanská společnost, jako to hovořil včera pan Kovaljov, je naprosto zásadní pro zdraví společnosti. A to se týká pochopitelně i azerbajdžánské společnosti. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegovi Kelamovi a teď řečnice za politické skupiny paní Andrikiene na minutu za EPP. Děkuji, pane předsedo. Azerbajdžán je důležitým partnerem Evropské unie je to velmi důležitý partner pro naše úsilí o zajištění energetické bezpečnosti. Ale bez ohledu na to, kolik dovážíme ropy a plynu z Azerbajdžánu, je důležité, abychom Azerbajdžánu připomněli, že se zavázal zavést pluralitní a demokratickou společnost a k tomu se zavázal v rámci východního partnerství, kterého se chce plně účastnit. Měli bychom přivítat kroky jdoucí správným směrem, které přijal prezident Aliyev, například propuštění 119 eh, vězňů, včetně novinářů v roce 2007. Nicméně jinak, v některých ohledech se situace pouze zhoršuje. Týká se to postavení těchto blogerů, rozhlasových licencí pro BBC a pro radio Prohlas Ameriky a měli bychom si připomenout, že lidé by měli mít eh, svobodu vyjadřování a že by eh, měli mít možnost vyjadřovat eh, i vůči vládě kritické názory. To je jeden z hlavních, jedna z hlavních zásad demokratické společnosti. A pan předseda přerušil paní kolegyně Andregiene a nyní jménem socialistů paní Blinkevičujete saviraiškos laisvė yra fundamentali žmogaus teisė ir demokratijos pagrindas. Vážení kolegové, eh, svoboda vyjadřování je základním právem a základem demokracie. Azerbajdžan ratifikoval úmluvu o lidských právech a zavázal se k dodržování těchto práv a všichni jednotlivci by měli mít právo vyjadřovat své názory a neměli by být eh, potlačováni eh, vládnoucím elitou. Tyto principy by neměly být tedy potlačovány ani v Azerbajdžánu. Jde také o to, že Azerbajdžán se účastní východního partnerství. Nicméně všechny tyto svobody jsou v současnosti v Azerbajdžánu omezovány, včetně svobody shromažďování. A známe případy násilí páchaného na novinářích, takže bychom měli vyzvat Azerbajdžán, aby se, aby plnil své zámazky a aby zlepšil systém ochrany lidských práv. Děkuji a jako další za frakci ECR pan Čarnecky na dvě minuty. Pane předsedo, dámy a pánové, Azerbajdžán se opět objevuje na pořadu jednání Evropského parlamentu. Během posledního funkčního období jsme schvalovali usnesení třikrát o svobodě sdělovacích prostředků mimo jiné a kromě toho jsme hovořili o Azerbajdžánu v rámci Pokavkazí. Je to oblast, která je pro nás zajímavá. Je to země, ve které se národ snaží najít svou cestu a krok po kroku se přibližovat k západnímu světu spíše než světu východnímu. To je potřeba ocenit. Jsme kritičtí a na druhou stranu důvěřujeme. Ale přes tu důvěru bychom neměli zapomenout kritizovat. Například v situaci, když zavřou do vězení dva blogery kvůli tomu, že napíší, co si myslí o vládě. To jsou věci, které by se neměly dít. Měli bychom podporovat proevropské tendence azerbajdžánské vlády. To je potřeba udělat, protože musím říci, že v té zemi stále probíhá politická diskuse, jestli se blížit Evropské unii anebo spíše Rusku. Takže musíme podporovat všechny ty, kteří se chtějí více přiblížit západní Evropě. Ale přitom, když je podporujeme, musíme zdůrazňovat hodnoty, které jsou součástí západního světa. Svoboda sdělovací prostředků a svoboda projevu jsou jednou ze základních hodnot a je o tom potřeba nahlas hovořit. Azerbajdžán je bez pochyby ve složité situaci. Rusko se snaží obnovit svou sféru hospodářského a politického vlivu. Ale když budeme podporovat Azerbajdžán na cestě do Evropy, tak je potřeba kritizovat tyto záležitosti. Paška für die... Pan Paška za EFD na dvě minuty. Děkuji za slovo, pan předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo, pane předsedo, vážení kolegové. Svoboda eh, projevuje je velice důležitým aspektem demokratické společnosti. Evropská unie velice pozorně monitoruje jakékoliv jednání, které směřuje k zastrašování těch, kteří otevřeně eh, kritizují kroky, pochybné kroky vládních úředníků. Z tohoto pohledu rozumím eh, výzvě Evropského parlamentu, která je adresována azerbajdžanským úřadům a která eh, vyjadřuje znepokojení nad policejním vyšetřováním proti mladým lidem, kteří satirou poukazují na nedostatky politické, v politickém životě Azerbajdžánu. Souhlasím s tím, že nemůžeme přehlížet některé negativní eh, signály, které přicházejí z Azerbajdžánu a ani nespochybňuji kritiku politického prostředí v Azerbajdžánu, ale chybí mi tady stejně silná kritika eh, Evropského parlamentu eh, k situaci na Filipinách, kde bylo popraveno 57 politických rukojmí. Myslím si, že bychom se měli věnovat všem tématům, které otřásají, která otřásají demokratickým světem. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Paško. Pan van der Stap tady pravděpodobně není za nesrazené poslance a proto bych chtěl udělat slovo ostatním. Jako první pan poslan na dvě minuty. Já jsem eh, v roce 1997 hovořil s Otto von eh, Habsburkem, a společně jsme spolu začali budovat tuto demokratickou tradici, tyto rozpravy ve čtvrtek odpoledne o lidských právech. A s kolegou Šulcem jsem od začátku prosazoval um, tuto tradici, myslím, že na ní můžeme být eh, pišní. A proto jsem šokován, že kolega Provera, eh, který se odvolává na kolegu Štulce, prohlásil, že eh, bychom vůbec neměli tuto diskusi připustit a že bychom neměli hovořit o případech eh, novinářů v Azerbajdžánu, kteří trpí omezováním svobody eh, vyjadřování. Já si dobře vzpomínám na to, že když jsme zaváděli Sacharovu cenu, nebo když tady byl eh, pan Landsbergis, takže jsme vždycky říkali, eh, někteří někdy říkali, že když to ponecháme v rukou diplomatům, tak jim to může jedině uškodit. Pro ty lidi je rozhodující, aby Evropský parlament se za ně jasně a viditelně postavil. Proto bych chtěl poprosit pana Šulce a ostatní, abychom nezasahovali do dalšího průběhu těchto čtvrtečních odpolední. Tato tradice musí pokračovat. Nemá to nic společného se stranickou politikou. Na posledním zasedání jeden z našich kolegů říkal, že bude eh, schůzka s Čínou na vysoké úrovni, takže nemůžeme mluvit o lidských právech v Číně. Eh, jen dneska to byla západní Sahara. Možná, že v některých případech je to dokonce eh, zdůvodnitelné, oprávněné, ale já si myslím, že bychom neměli tento systém rušit. Já myslím, že k Azerbajdžánu bychom měli mít diferencionový postoj. Je to bývalý sovětský stát, budovaly se tam monokultury v zemědělství, dnes je to stát, který se obtížně demokratizuje, vstoupil do Rady Evropy, zavázal se k dodržování lidských práv a proto bychom Azerbajdžanu měli pomoci právě tím, že vyjádříme jasně náš postoj. Děkuji vám, pane kolego. Poslte jako další na minutu je pan kolega Preda. devreme. Já bych se mohl eh, připojit k tomu, co říkal kolega Posolt. Je potřeba, eh, aby Azerbajdžan dodržoval aby Azerbajdžán dodržoval všechny své závazky a aby nepřipušťoval nepřipouštěl sfalšované důkazy. Mělo by k tomu dojít co nejdříve, protože jinak eh, se situace eh, v oblasti svobody tisku výrazně zhoršila a poukazují na to i rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a je potřeba, aby byla svoboda tisku dodržována. Azerbajdžan tím bude pouze dodržovat závazky, které přijal v rámci politiky sousedství a východního partnerství. Já osobně jsem byl šokován tím, jak jsme tady dnes postupovali a jak jsme naložili s případem paní Hajderové. Tito lidé trpí. A já si myslím, že jsme eh, to neměli ponechat na diplomatické spolupráci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 Pane předsedo, článek 47 ústavy Azerbajdžánu bych chtěl citovat. Každý má právo na svobodu myšlení a vyjádření. Jsou to však prázdná slova a ústava není dodržována. Po pět let jsem byl členem delegace pro spolupráci EU a Jižního Kavkazu. Také Azerbajdžán jsem navštívil během eh, našich eh, služebních cest. Že jest udělána a byly to vymyšlená, byla to smyšlená obvinění, tito lidé nedostávají zdravotní služby. Vzpomeňme například příklad eh, novináře, nebyla mu poskytnuta žádná zdravotní péče. Navštívil jsem vězení v, ve Azerbajdžánu a mm, to je úplně něco jiného než vězení, která známe v Evropě, takže je dobré, že mm, budeme pokračovat a i nadále připomínat to, že Azerbajdžán by měl mm, sledovat vlastní ústavu. Děkuji. Další se už nikdo nehlásí o slovo a proto e, uděluji slovo komisi, panu komisaři Sameckému. Pane předsedo, vážení poslanci Azerbajdžán je důležitý pro Evropskou unii eh, jako výrobce energie a transitní země a také jako země, která přispívá k regionální stabilitě na Jižním Kavkazu. Azerbajdžán je jeden z šesti partnerských, jedna z šesti partnerských zemí v rámci východního partnerství a eh, přikládáme veliký význam eh, tomu, že se tady zohledňují společné hodnoty v rámci tohoto partnerství. Partnerství a kooperační dohoda už existují deset let. Ovšem Azerbajdžán vyjádřil svůj zájem na tom, potom vytvářet užší vztahy s Evropskou unii a to tím, že se uzavře asociační dohoda, která tu starou eh, nahrazí, nahradí. Eh, v, září padlo rozhodnutí eh, ministrů zahraničí Evropské unie, chtěli začít s přípravou takovéto dohody s jihokavkazskými zeměmi. Diskuze pak probíhaly o směrnicích, šlo, tyto diskuze pokračují, mm, má být do ní začleněn Azerbajdžán. V souladu s, do, s rozhodnutím rady by se měl začít s vyjednáváními mm, my měli pokračovat s vyjednávání s jeho kavkazskými zeměmi a je zapotřebí ale splnit důležité politické podmínky právní stát, zohlednění lidských práv, princip tržní ekonomiky, stejně tak jako trvale udržitelný eh, rozvoj a dobré řízení. Každý rok mm, děláme takové, takovou hlubokou analýzu pokroku, kterého dosáhly jednotlivé země, tak, aby mohl být implementovat akční plán v rámci evropské politiky sousedství. Právě jsme začali s přípravnou prací eh, na rok, eh, na zprávu roku 2009. Eh, Nechci teď předcházet to, co bude v naší zprávě, ale chtěl bych učinit pár poznámek, zvláště týkající se situace základních lidských práv a svobod. Ve zprávě z roku 2008 jsme konstatovali, a cituji, Azerbajdžán eh, udělal dobrý pokrok v mm, svém rozvoji, ale i nadále se tady ještě eh, ukazuje nedostatečné eh, dodržování lidských práv a základních svobod demokracie a právního státu. Konec citátu. Od této doby jsme bohužel eh, zaznamenali mm, mm, dosti negativní eh, vývoj, co se týče změn eh, ústavy, zrušení limitu mandátů a také mm, zadržování a neustále zadržení dvou blogerů a jeho odsouzení. Negativní vývoj také byl, se týká i stálého pronásledování obhajců lidských práv, opozičních aktivistů a novinářů. A kromě toho dochází k dalšímu zhoršování svobody tisku. Evropská unie eh, se mm, i nadále udržuje kontakty a chce sledovat tyto otázky na všech úrovních ve spolupráci s jednotlivými úřady. V tomto chceme pokračovat. Zároveň komise mobilizuje ehm, eh, širokou paletu nástrojů tak, aby mohla být nápomocna Azerbajdžánu, který se musí dostat novým výzvám. Využíváme eh, pomoci v rámci nástrojů N politiky sousedství. Je to cílená podpora mm, s tím, že se vytváří obsáhlý program. Toto bude, eh, tady budou důležité prvky v tom začleněny, včetně právního státu a nezávislosti, nezávislost soudnictví. Azerbajdžán rovněž bude profitovat eh, z této pomoci eh, v rámci Evropské iniciativy zaměřené na demokracii a lidská práva. A konečně mm, ze stávající, se stávající dohodou partnerskou, partnerství chceme vytvořit takový podvýbor, který se bude věnovat otázkám spravedlnosti, bezpečnosti, lidským právům a demokracii. A to bude mm, důležité dodat dostatečné fórum pro to, abychom mohli eh, sdělit dál naše poselství. Děkuji. Děkuji, pan komisaři Samecky. Tím končíme rozpravu a nyní budeme hlasovat o šesti návrzích usnesení eh, ohledně Ugandy. Eh, nejdříve se podíváme na společný eh, návrh šesti politických skupin. Nejdříve budeme tedy hlasovat o odstavci 6 původního textu. Kdo jsou